Dear colleagues, uh, good afternoon. Dobré odpoledne. A začneme hned bodem jedna přijetí pořadu jednání. A chci vám předložit po, uh, k návrhu uh, změnu bod 4, scoreboard zítra v 10, ne dnes v 5. Takže pokud nejsou žádné námitky, tak je to schváleno. Nyní oznámení předsedy k jazykovému režimu. Bohužel chorvačtina, irština nám budou chybět. A pak pokud je o schválení doporučení koordinátorů podle pravidla 205, feedback koordinátorů z 5. Eh, eh, může, máte ve složce jmenování zpravodajů. Monika Makovej byla jmenovaná zpravodajkou šengenské AKY ve vztahu k šengenskému informačnímu systému pro Bulharsko a dále jmenování ke stanovisku pan Chrysilionos i byl jmenován zpravodajem ke stanovisku k dovozu kulturních eh, statků, kulturních produktů. Takže pokud to je schváleno, je to schváleno. Nyní zápis 8. května 27. a 28. listopadu. Tu nejsou žádné námětky, můžeme to považovat za schválené. A nyní mám za to, že paní Mecová tu má poznámku. Prosím, Roberto. Děkuji. Takže než se do toho pustíme, tak bych chtěla stručně vyjádřit šok nad tím, že pět měsíců po Eh, v podstatě popravě eh, investigativní žurnalistky na Maltě došlo k dalšímu incidentu. Jan Kučiakan byl nyní zavražděn se svojí přítelkyní na Slovensku 27 let. Je to naprosto nepřijatelné a eh, Evropský parlament proto žádá o minutu ticha, abychom si připomněli tuto oběť ve službách pravdy a znovu zopakovali, že právní řád demokracie a svoboda slova jsou základem naší Evropské unie a neakceptujeme, aby se pošlapávali. Takže dnes eh, vyjadřujeme nás žal, ale již zítra budeme žádat činy. Děkuji, paní Mecová. Myslím, že tady je obecný konsenzus. Takže na doporučení eh, paní Mecoli abychom uctili Jana Kuziaka minutou eh, ticha, bylo mu 27 let. Takže prosím o minutu ticha, abychom se mohli postavit na minutu Thank you, colleagues. So, colleagues, we now... Takže kolegové, přecházíme k prvnímu bodu na pořadu jednání. A je to prezentace paní Helgi Stevens těch dvou návrhů doporučení eh, rozhodnutí rady o eh, související s umluvou Rady Evropy o prevenci terorismu a doplňkovém protokolu. Takže toto to je procedura souhlasu a proto nyní dám slovo paní Stevens a poté stínovým zpravodajům. A právní služba má instituční poznámku kolegové, kteří se tímto tématem zabývají, to jistě očekávají. Šli mi nesmírným potěšením dát slovo Helze a, a požádat ji o prezentaci. Děkuji, pane předsedo. A děkuji všem kolegům. Chci vám předložit dvě zprávy týkající se tedy o prevence terorismu. Potírání terorismu je globální eh, záležitost a musíme spolupracovat s našimi partnery, kteří se těší naší důvěře. A e, kolegyně Holmajer, která e, je na výboru e, pro, výboru pro terorismus, tak tedy učinila velký pokrok. Víme, že ta umluva Rady Evropy a její doplňkový dodatkový protokol již byly podepsány za Evropskou unii 22. října 2015 v Lotyšské Rize. A Rada pak požádala 18. prosince 20, 2017 Evropský parlament o vyjádření souhlasu s těmito dvěma eh, rozhodnutími rady, které máme nyní na pořadu jednání. A jeden bod, který stojí za to zdůraznit, je, že se oba texty zaměřují na spolupráci i s partnery mimo Evropskou unii a eh, provádí některé aspekty trestního práva z eh, usnesení 2078 z roku 2018. Eh, eh, A eh, pro ten doplňkový protokol, kromě toho, zahrnuje celou řadu aktů, například účast ve skupině za úč- spolčování za účelem terorismu, teroristické školení, cesta do ciziny za účelem terorismu nebo financování či organizování cest za tímto účelem. To všechno je, jsou nyní skutkové podstaty které eh, jsou eh, trestně postižitelné. A jak si můžete přečíst ve mé vysvětlující poznámce, tak otázka zahraničních bojovníků je zcela, zcela kritická a zásadní. Všechny členské státy mají nyní jednat, aby eh, čelili tomuto novému jevu. To posílí bezpečnost a opatření proti terorismu i vně hranic Evropské unie. Tento protokol rovněž zakládá 24-hodinovou síť kontaktních bodů eh, a umožňuje rychlou výměru informací. Stojí za zmínku, že členské státy Rady Evropy již nyní vytvořily síť s národními kontaktními místy, která již funguje od prosince 2016. A kromě toho Rada doporučuje, aby Europol byl designován jakožto kontaktní místo na podporu těchto rozhodnutí a e, požadují tedy po Evropském parlamentu vyjádření souhlasu. Děkuji vám tímto za pozornost. Děkuji Helgo, takže tolik vaše doporučení a nyní e, se obracím na naše stínové zpravodaje, jestli některý, někdo z nich chce vzít slovo. Pane, pan Štětina, tom, takže nejdřív vy, pan Tomas, potom pan Štětina. Tomas Dechovský. Děkuji vám všem za tuto zprávu. Já si myslím, že boj proti terorismu je komplexní věc. Já doufám, že v budoucnu budeme více přemýšlet vedle vlastně zavádění trestnosti následujících trestných činů jako účast ve schromáždění nebo e, skupině za účelem terorismu, absolvování výcviku a dalších vycestování, schromažďování peněz. Také budeme se zabývat víc e, e, problémem radikalizace a už samotnou trestností vlastně publikace různých návodů a různých výzev, které, které vlastně vyzývají k radikalizaci protože v řadě členských států je a byl v posledních letech prostě problém, že se tím policie nezabývala, že říkala nebo odkládala tyto případy, že se jednalo jenom o, o jednotlivé vyjádření, že na základě toho nemohl být ten dotyčný radikalizován. Ale když jste se vlastně koukl na tu věc jako celek, tak jste zjistil, že, že vlastně Eh, řada těch lidí odcházela eh, do Sýrie bojovat na základě různých štěků, emocí a na základě různých eh, dojmů které získávali třeba z různých videí, které natočili jejich spolubojovníci, kteří už v Sýrii dávno byli. A myslím si, že to je nová věc, které se musíme postavit. Také se musíme postavit financování terorismu. To není financování jenom z klasických finančních prostředků, ale bývá to financováno eh, velmi často už kryptoměnami. My jsme měli nějaký briefing se zástupci tajných služeb českých a ty velmi, eh, velmi nás upozorňovali a říkali, že bychom měli opravdu se soustředit na tuto problematiku, protože eh, Není to ojedinělý případ, kdy do, začalo docházet vlastně k, mm, k schromažďování finančních prostředků třeba na cesty teroristů v, v různých kryptoměnách, ať už v bitcoinech nebo v jiných měnách. A to si myslím, že je taky další důležitá věc. Jinak eh, vítám tuto zprávu, děkuji paní zpravodajce za odvedenou práci a pevně věřím, že opravdu eh, tímto způsobem jsme nejlépe odpověděli nebo nejlépe odpovídáme na výzvu evropských občanů aby evropská unie vzala, eh, měla nějakou akci a začala důsledně bojovat proti terorismu. Pane Štětino, pane Štětino, můžeme dát nejdřív slovo Aně Gomeš kvůli vyváženosti? Prosím, ano. Děkuji. Já budu nejprve mluvit jménem Kateriny Kiniči, která je stínovou zpravodajkou z mé frakce, která tu dnes bohužel není a požádala mě, abych přečetla následující prohlášení. Dě- děkuje paní Helze Stevens za prezentaci této zprávy a omlouvá se za to, že se dnes nemohla dostavit. Teroristické útoky za poslední roky ukázaly, že přeshraniční povaha terorismu si žádá silnou mezinárodní spolupráci a žádná země nemůže bojovat proti terorismu sama. Jak všichni víme, přijetí směrnice o terorismu pokládá základy této spolupráci na úrovni Evropské unie, což je zásadní pro boj proti radikalizaci a pro prevenci násilného extremismu. Společné chápání terorismu a trestných činů souvisejících s terorismem společně s předpisy o boji proti vyvíjející se teroristické hrozbě ze strany zahraničních bojovníků budou jistě cenným prostředkem, jak se Evropská unie může přizpůsobit hrozbám. Přijetí e, tohoto textu je proto rozhodným krokem směrem k posílené mezinárodní a přeshraniční spolupráci. Tak to jsem právě dočetla, co mi nachystala paní Kiniči. A k tomu bych chtěla přidat ještě svůj vlastní komentář. A sice, já si myslím, že to rozhodnutí je zcela správné, aby Evropa byla jaksi středobodem té eh, rozšířené spolupráce. A tato spolupráce je nesmírně důležitá eh, také eh, s partnery mimo Evropskou unii, se třetími zeměmi. A neměli bychom také zapomínat, na dopad naší vnější činnosti, která často také jak vytváří narrativ pro nábor teroristů. Kromě toho bychom měli si dávat pozor, abychom neupadli do určité pasti a to do té pasti, abychom nebrali jako terorismus cokoliv, co se hodí třetím mocnostem. Zejména máme-li co dočinění s totalitními režimy, které používají slovo terorismus jako záminku pro všechno pro cokoliv. Například bych chtěla připomenout, že pan Nelson Mandela byl kdysi označován za teroristu a přitom nebyl terorista. Byl to skutečný bojovník za svobodu. Takže z tohoto úhlu pohledu bych chtěla říci, že bych eh, by si dávala velký pozor na to, abych jako například Česká republika vydávala někoho do Turecka z důvodu obvinění z terorismu, eh, jako se to stalo s panem Salim Muslimem, eh, který byl eh, respektovaným Syřanem, který bojoval proti těm nejhorším teroristům, se kterými máme tu čest, a sice s Dáešem. Využíval sil bojoval na této straně a byl rozhodujícím faktorem v boji proti Daeši. Označit ho za za teroristů je skandál a samozřejmě to slouží pouze sílícímu diktátorskému přístupu v Turecku který porušuje základní normy, které bychom od Turecka jakožto od kandidátské země očekávali. A toté bych, totéž bych mohla říct o Gruzii. Například Turecko eh, eh, dosáhlo z vydání pana Čabuka, váženého občana z důvodu obvinění s terorismem, nebo eh, další země Etiopie, kde britský občan byl unesen a je vězněn také pod nálepkou terorismu. Musíme rozlišovat tohle. Nesmíme dovolit, aby e, tyto režimy zneužívaly naše chápání terorismu. Pan Štětina, prosím. Thank you for the floor, Mr. Chair. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. E, nejprve bych chtěl moc krát poděkovat Aně já se velice stydím za to, že naše policie zajala tohoto kurdského aktivistu, eh, pana muslima, včera nebo dnes. Není to terorista. Je to opravdu bojovník za svobodu, který bojuje proti islámskému státu. Není možné dělat to, co udělala naše policie a ministerstvo vnitra. A teď bych chtěl poděkovat zpravodajce za návrh zprávy. Jsem přesvědčen o tom, že potřebujeme širokou spolupráci e, pro probíhající boj proti terorismu. Musíme posílit naše úsilí jak v Evropě, tak na globální úrovni a musíme zabraňovat terorismu a provádět prevenci. Bránit terorismu ve všech jeho formách. Je naší společnou odpovědností zajistit bezpečnost našim občanům. Jsme jsme smluvní stranou úmluvy a jejich dodatkových protokolů a e, musíme zlepšit naši spolupráci e, nejen v tolik potřebné výměně informací, ale také v oblasti prevence a ochrany obětí. Společně musíme najít efektivní reakci na hrozbu zahraničních bojovníků, kteří cestují do zahraničí. Ta umluva a její protokol jsou jedněmi z těchto potřebných prostředků. Umluva a protokol jsou jenom ale jedním z prostředků, které jsou nutné. V posledních letech Evropská unie vykázala značný pokrok na cestě k bezpečnostní unii, ale stále ještě musíme dále hodnotit všechny hrozby a musíme být o krok napřed před riziky. A zároveň jim musíme bezpečně zamezovat. Děkuji moc krát, pane Štětino. Chce se ještě někdo další přihlásit do debaty? Jestliže ne, jenom velice rychle, Tomáš, prosím. Ano, prosím, eh, mohla bys mi pomoci. Vy jste smísila dvě věci dohromady. Byla to opravdu žádost turecké vlády a my jsme ho vzali do vězení na tuto žádost. Ale v mé zemi nikdo neřekl, že ho pošleme do Turecka. a já nemůžu mluvit za České ministerstvo eh, vnitra a za českou vládu, ale myslím si, že nevyužijeme svého práva na to, abychom ho poslali do Turecka, protože to je obrovský tlak mnoha zemí, eh, Spojených států, eh, Norska, Německa a dalších. Já naprosto souhlasím s tím, že nemůžeme používat tu protiteroristickou legislativu k tomu, abychom zasílali do vězení někoho, kdo je v opozici, nebo abychom ho posílali do nedemokratické země. No, děkuji za diskuzi ve slušném duchu. Výborně. A teď, než dám slovo opět Helce, tak eh, tu máme určité problémy s kompetencemi, které musíme prodiskutovat s právní službou. Takže ta má nejprve slovo a potom ještě na pár slov rada. Takže nejprve právní služba, prosím. Děkuji za slovo. <clears throat> Právní služba parlamentu je si vědomá postoje ostatních institucí, tedy komise a rady, tedy k otázce kompetence uzavřít tyto dvě úmluvy a tedy doplňující, doplňkový protokol a musím říci, že my jsme nebyli požádáni o právní stanovisko, takže mohu vám říci některé jenom takové předběžné připomínky. V oblasti EU existuje celá řada opatření přijatých, které se týkají terorismu a boje proti terorismu. Máme celý seznam nástrojů a i návrh komise rozhodnutí rady uzavřít Eh, smlouvy. Poslední je ta směrnice z roku 2017 541 eh, eh, o boji proti terorismu a řada ustanovení této směrnice právě pokrývá oblast umluvy a doplňkového protokolu. Podle článku 3 smlouvy o fungování EU Evropská unie má výlučnou pravomoc uzavírat mezinárodní smlouvy pokud eh, to uzavření eh, mm, mm, tedy pokrývá mm, společná pravidla, spadají tedy pod společná pravidla. Takže předběžně řečeno eh, se zdá, že zde zde existuje velké překrývání mezi dodatkovým protokolem úmluvou a pravidly EU, takže předběžně lze z toho dedukovat, že zde hm, nastala výlučná e, kompetence EU uzavírat, uzavřít tuto e, úmluvu, e, tak jak to i ve svém návrhu navrhuje komise. Takže to je stručně a samozřejmě pokud výbor by si přál hm, nějakou fundovanou analýzu, tak jsme vám k dispozici. Děkuji, uvidíme. Co si o to bude myslet zpravodajka? Jenom teď stručně za komisi. Děkuji, pane předsedo. Skutečně já eh, jsem dostal pokyn od komise, abych na jedné straně uvítal tento návrh eh, a mm, význam, který přičítáte uzavření těchto dvou, uzavření těchto dvou smluvních aktů a také i komise také přičítá velký význam této záležitosti a mm, takže já mohu v podstatě to teď dost rychle uzavřít, protože to, co řekla právní služba, tak s tím souhlasíme i my. A komise mm, mm, může tyto argumenty potvrdit a Eh, trvá na tom svém právu, to znamená přijmout nezbytné kroky. Nicméně eh, nesmíme se odchylit od toho prvotního aspektu, což je význam těchto dvou nástrojů, které je třeba uzavřít a my vítáme proto úsilí parlamentu k tomuto přispět i vítáme angažovanost paní zpravodajky Helgy Stevens. Děkuji a teď rad, stručně za radu. Pane předsedo, děkuji za slovo. Rada mm, v podstatě souhlasí s přístupem Eh, tedy eh, komise to znamená eh, podepsat tuto umluvu a její dodatkový protokol, bylo rozhodnuto, že neexistuje žádná podstatná změna v situaci, což by, která by vyžadovala, abychom změnili tento postoj. K ničemu zásadnímu takového nedošlo. A rada, návrh rozhodnutí rady o uzavření těchto nástrojů zajišťuje konsistentnost s rozhodnutím rady, tedy podepsat tuto smlouvu. To je všechno. Okay, um, Monika, did you... Monika, chcete také slovo, Moniko? Vy jste přišla pozdě, takže prosím, máme ještě čas. Ano. Paní Holmajer. Pane předsedo, jenom bych chtěla říct, že ten obsah eh, dodatkového protokolu, eh, jak eh, umluvy Rady Evropy o prevenci terorismu, že tady vlastně v podstatě ta směrnice už je úplně schválená a to jsou právě ty části, které se týkají e, verbování a veřejného vyzývání k, ke spáchání teroristického trestného činu, k školení za účelem terorismu a potom také vyšetřovací povinnost e, i potom e, otázky e, týkající se teroristické propagandy a podobně. Takže v podstatě my jsme už sami velice dohloubky zabývali, takže to, co teď vlastně dělá Rada Evropy, to už vlastně dávno máme ve směrnici o terorismu a tam je to zcela pokryto. Okay, Děkuji. abheben. Members, das sind äh, halt ein paar mehr. Your microphone's on, Monica. Moniko, mikrofon je zapnutý. Eh, takže <clears throat> a teď hm, paní Stevens, zpravodajka. I do thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegům a především chci poděkovat všem stínovým a dalším kolegům, kteří se v této věci angažují a také hm, tím myslím i právní službu a další osoby, které přispěly. Tato diskuze eh, eh, nejprve, hm, tedy eh, než budeme o tom hlasovat, tak já musím jednat se stínovými. Děkuji, děkuji kolegům hm, za diskuzi na termín je v podstatě je to procesní záležitost, jenom je to 7. března. Takže děkuji. Nyní budeme pokračovat Sedm, body, body 7 až 14 se týkají, no, to, to jsou body, které se týkají nových psychoaktivních látek, ale byl jsem informován, že zpravodajka může přijít až v 18 hodin. My jsme informovali Majta, aby přišla dřív, ale asi se jí to nepodaří. Takže 7 až 14, kolegové, musíme si udělat velice krátkou přestávku. Já se za to omlouvám, já vím, že je pozdě a ještě k tomu je pondělí večer. Je to bod, bod 17 až 14. Já vím, že to není vůbec ideální pro ty členy, kteří eh, přišli, ani pro naše pracovníky a mm, eh, pro ty angažované členy to není mm, ideální, ale prosím, pokud vás skutečně velice zajímají tyto psychoaktivní látky, tak přijďte na 18. hodinou. Paní Mecola, procedurální. Ano, bylo by možné eh, předem, aby EPP, hm, předtím než ona přijde, hm, představila svoje stanovisko. Vy chcete takovou jaksi předběžnou rozpravu, takový precedens, no. no, by se mi moc nelíbilo asi. To by založilo takový precedens. To by nebylo asi pro parlament příliš dobré, eh, prostě před rozpravou mít takovou předrozpravu. No, tak ale máme i bod 15, který zde máme tedy. Hm. No. Takže 18 hodin a ti, kteří nemohou čekat, no tak vám eh, nebudu to mít za zlé, pokud tady nezůstanete, ale já tady budu. Quorum. We'll check the quorum. Jsme prověřit quorum pak. <laughs> Děkuji. 10 minutes. 10 minut. Maita, you're here. Colleagues, the rapporteur is here. So... Pravodajka je tady. Takže, takže ten, kdo mě byl trpělivý, tak, se, tak ta trpělivost, za tu trpělivost byl odměněn přítomností paní zpravodajky. Okay. Okay, but, but the rapporteur is here.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 I could try and pronounce all the files for you. you Muchas want. gracias, presidente. Okay, good. Estoy lista. Thank you, uh, colleagues, for your patience. Um, Maita, please go ahead. Thank you. Sí. Za vaši trpělivost, eh, takže eh, velice stručně vás poinformuji, tak eh, mm, komise ECOSOKu pro narkotika oznámila, že bylo to 12. 3. 2018 se sejde na zasedání, kdy bude hovořit o začlení dvou, 12 nových e, úmluv a bude se to vlastně novelizovat mezinárodní nástroj konvence, která se týká Eh, těchto látek. Je to velice technická záležitost a v podstatě je to i na základě eh, doporučení Mezinárodní organizace pro zdraví, zdravotnictví, zdravotnické organizace a OSN. Je to jejich doporučení z roku 2017, velice nové. Týká se to začlení těchto eh, nových látek, které budou doplněny do seznamu té umluvy o narkotikách. A takže členské státy tedy v tom březnu na tom zasedání budou moci hlasovat. A máme za to, že je třeba, abychom měli jednotný postoj k těmto látkách, látkám, tedy my všichni jako zástupci Evropské unie, abychom vystupovali v rámci té odborné komise jednotně. A takže eh, eh, eh, zde mm, i mm, Rada parlamente navrhují, abychom tedy navrhli těchto sedm látek, aby se dostali i pod kontrolu evropské úrovně. Rada představila návrh rozhodnutí, prováděcího rozhodnutí, které se týká právě těchto sedmi nových látek a výbor Libe chce odsouhlasit tento návrh, e, tedy sedm návrhů zpráv. To znamená každá zpráva pro každou látku z těch sedmi. A tak jde o to, abychom dostali tyto látky pod kontrolu v Evropské unii, což je velice pozitivní. A takže tak, jak jsme to udělali u jiných psychoaktivních látek v minulosti, tak Eh, adekvátnější, asi nejvíce efektivní je, aby se to odsouhlasilo velice rychle, eh, tak aby eh, to bylo bez pozměňovacích návrhů. Tedy já žádám podporu stínových zpravodajů, abychom mohli co nejrychleji postupovat a tedy ohlasovat to ve výboru Libe, aby ten palíček byl odsouhlasen plénem co nejdříve. Jenom pro vaši informaci bych řekla, že v roce 2015 eh, jsme našli poprvé v roce 98 nových eh, látek dokonce. A, eh, takže jde o to, abychom co nejrychleji vlastně začali zahrnovat postupně tyto nové látky. Já myslím, že to by bylo velice dobré pro otázku veřejného zdraví. Děkuji. Thank you very much, Mike. Děkuji. To byla jemně ucelená Eh, vyčerpávající zpráva pro lidi, kteří nesledují tuto záležitost, že žádáte minimum eh, pozměňovacích návrhů nebo žádné. Nevidím, jestli tady někdo chce se vyjádřit. Stínové zpravodaje Roberto, pokud hovoříte za stínové zpravodaje EPP, tak prosím, hovořím za našeho za Brice Ortefer, se účastní eh, mise v Libanonu, takže tu nemůže být. Chci poděkovat zpravodajce za její prezentace a zprávu. Zprávy. A pokud jde o eh, toto rozhodnutí, tak eh, oběh těchto nových psychoaktivních látek v Evropské unii, z nichž některé se podobají heroinu, už z, z, z, usmrtili přes 100 osob od roku 2013 a eh, posouzení rizik vědeckého výboru MCDDA je zcela jasné, pokud jde o smrtelně nebezpečné e, látky, e, to, e, které tu máme. A takže plně podporujeme zavedení opatření napříč Evropskou unii a spolupráci mezi členskými státy v této věci. Děkuji. Ještě někdo za jinou skupinu? předsednictví a komise sem přišli speciálně kvůli tomuto bodu, takže ještě Helga? Žádala jste o slovo? Mrs. Stevens, please. Paní Stevens, prosím. EKR. Hartelijk bedankt, voorzitter. Um, ik wil heel graag de rapporteur bedanken. Děkuji. Já chci poděkovat eh, za tuto vynikající práci paní zpravodajce jsou tu skutečně eh, pokryty všechny tyto látky a podporuje její, její, eh, její práci. A je to velice technická záležitost a naprosto souhlasím, že lepší to nechat projít bez pozměňovacích návrhů a doufám, že to kolegové podpoří, aby to prošlo co nejrychleji. Děkuji a rychle za předsednictví. Dobré odpoledne, pane předsedo. Děkuji, dovolte mi vás informovat na téma eh, práce ve vztahu k přípravě účasti eh, eh, Evropské unie a členských států na přípravu 64. zasedání Komise pro narkotika ve Vídni. Zodpovědná pracovní skupina je ta horizontální pracovní skupina pro drogy, která se zabývala tímto tématem v lednu a v únoru a v současné době připravuje třetí zasedání 1. března. A pokud jde o účast v, tedy v lednu, na, tak Evropská unie předložila návrh eh, rozhodnutí o pozici, která má být přijata za Evropskou unii na 61. zasedání CND kdy mají být eh, látky zařazeny do jednotné úmluvy narkotik z roku 61 ve smyslu změn z proto, podle protokolu z roku 72 o psychotropních látkách a eh, konvence o psychotropních látkách, látkách z roku 71. Tento návrh vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace a generálního tamníka OSN z roku 2017, aby se přidalo 12 eh, látek na ty eh, příslušné seznamy um, ehm, ehm, um, umluvy. A um, Rada si je vědoma potřeby přijmout pozici za Evropskou unii v rámci CND. Je to důležité, protože rozhodnutí o přidání těchto 12 nových látek má přímý dopad na evropskou legislativu o drogách a zároveň to umožňuje evropským členským státům eh, hovořit jedním hlasem ve Vídni. Horizontální pracovní skupina pro drogy dosáhla eh, dohody, která bude schválena Radou pro spravedlnost a vnitra, vnitro 8. a 9. března. Rovněž ve vztahu s 61. CND horizontální pracovní skupina se shodla na návrhu usnesení jakožto evropské usnesení, tedy za, pro účely CND. Cílem tohoto usnesení je podpořit práci laboratoří analyzujících eh, eh, drogy, implementaci a načasování rozhodnutí CND. Rostoucí počet rozhodnutí CND jen potrhuje důležitost podpory laboratoří v jejich práci. A proto to usnesení volá po členských státech, aby posílilo laboratoře, v nich se analyzují drogy a aby rovněž pokročili při výměně eh, informací mezi eh, laboratoři, laboratořemi, včetně výzkumu a analýzy trendů. Na okraji CND předsednictví společně s Evropskou komisí organizuje evropskou událost o drogách a darknetu. Zasedání CND je velmi dobrou příležitostí pro k bilaterálním jednáním mezi Evropskou unii a dalšími členskými státy. Pravidelný dialog o drogách z Brazílii se rovněž bude konat a také konzultace se Spojenými státy, Ruskem a dalšími členy o, členskými státy OSN. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní zástupce komise. Děkuji, pane předsedo. Asi bych neměl zacházet do příliš velkých podrobností vzhledem techničnosti této záležitosti, ale dovolím si dva body. Jak jsme slyšeli, tyto látky jsou nesmírně silné a nebezpečné, proto je tak důležité, abychom jednali rychle a abychom je dostali pod kontrolu. Proto jsem vám všem chtěl poděkovat, chtěl jsem poděkovat zpravodajce a celému výboru za eh, rychlou činnost, za rychlé kroky. Jenom na vysvětlení proč navrhujeme kontrolu těch sedmi látek na evropské úrovni, když zároveň existuje mezinárodní režim kontroly. Vychází to z vyhodnocení rizik MCDDA a ta legislativa je jasná. Jakmile dojde k vyhodnocení rizik, tak komise musí předložit návrh, nebo alespoň vysvětlit, proč nic nenavrhuje. Ale když jsme se podívali na hodnocení rizik, tak bylo komisi jasné, že něco navrhnout musíme. Na druhou stranu, to načasování na mezinárodní rovni nebylo příliš pokročilé. V době po vyhodnocení riziky nebylo ještě jasné, jaké látky budou navrženy ke kontrole na mezinárodní úrovni. A ještě dnes stále ještě nevíme, jaké látky ne, budou uh, nakonec odhlasovány v bře, na březnovém zasedání CND. A proto je důležité, abychom pokračovali paralelně eh, s tím, co se děje na mezinárodní úrovni. Děkuji a nyní vrátíme slovo zpravodajce k závěrečnému eh, projevu. Ano, děkuji, děkuji všem. Já myslím, že všichni jsme si vědomi toho, eh, že, toho, že eh, tyto eh, eh, nástroje třeba vyřešit co nejrychleji, tak eh, abychom mohli pod, mít pod kontrolou tyto látky. Eh, a e, abychom mohli tedy proti ním bojovat co nejefektivněji. Děkuji. Return to. Děkuji. Děkuji zpravodajce a všem kolegům, že to je konec dnešního zasedání a znovu začínáme zítra ráno v 9 hodin a začneme s polem. Sekretariat mě právě informoval, že zítra je stávka. Je, jenom abyste věděli, co to znamená. Ne, ne vy, vy nestávkujete, ale Brusel stávkuje. Nevím přesně, co to znamená. Ale je asi eh, lepší eh, začít trochu, jak si udělat si trochu předstih. Má to být generální stávka, tak jenom byste věděli, až pojedete, <laughs> abyste to do toho započítali. Děkuji že za vaši účast. Děkuji, že jste nám pomohli se eh, dostat přes všechny tyto body. Děkuji.